der präsident! Znovu pokračujeme v zasedání. Ještě jednou přeji dobrý den. Takže výsledky druhého kola hlasování už je vidíte na obrazovce a dostanete je také vytištěné. Jsou k dispozici na webové stránce. E, já nebudu číst jednotlivá, jednotlivé výsledky. Potom druhá série pozměňovacích návrhů k návrhům usnesení ohledně rasi, protirasistických protestů George Floyda, eh, recital K, všechny čtyři části přijaty, potom pozměňovací návrh 42 přijato, 3 přijato, 16 eh, zamítnuto, 4 a 43 přijato, 58 zamítnuto, dělte eh, původní text na dvě části. Eh, na dvě části. Obě části jsou přijaty. Potom pozměňovací návrh 9 zamítnuto. Pozměňovací návrh 59 přijato, tím pádem původní text eh, úvodního ustanovení U odpadá, Pozměňovací návrh 60 zamítnuto, 17 zamítnuto, 34 zamítnuto, 5 zamítnuto, 18 zamítnuto a 19 také zamítnuto. Potom téma e, národní zákon Číny pro Hongkong a nutnost, aby EU bránila autonomii Hongkongu. Odstavec 1 přijato, e, Pozměňovací návrh 8 zamítnuto, 9 zamítnuto, 10 zamítnuto, 11 zamítnuto, 12 zamítnuto. Odstavec 1 původního textu. Všechny tři části přijaty. Pozměňovací návrh 6 zamítnuto, pozměňovací návrh 13 eh, zamítnuto. Odstavec 12 původního textu přijato, 13 původního textu přijato, 15 původního textu přijato, 22 původního textu, obě části přijaty. Ozměňovací návrh 1 zamítnuto, 2 zamítnuto, 3 zamítnuto, 4 zamítnuto, 5 zamítnuto a 7 zamítnuto. Teď se dostáváme k východnímu partnerství před červnovým summitem. Pozměňovací návrhy 1 až 9, o těch se hlasovalo on blok a byly zamítnuty. Odstavec 1, bod 2 V původního textu přijato. Potom text o situaci v šengenském prostoru po epidemii COVID-19, blokové hlasování o návrzích 1 až 3, 5, 6, 10 a 11, ty byly všechny zamítnuty, pozměňovací návrh 7 zamítnuto, původní text odstavec 7 na obě části přijaty, pozměňovací návrh 8 zamítnuto, pozměňovací návrh 9 zamítnuto. Původní text odstavec 13 obě části přijaty, původní text odstavec 15 obě části přijaty, odstavec 16 původního textu přijato, 17 původního textu přijato. Recital B, obě části přijaty, potom E původního, ča, původního textu přijato a pozměňovací návrh 4 byl zamítnut. A pozměňovací Pardon, eh, teď jdeme na další text a sice eh, Evropská ochrana přeshraničních a sezónních pracovníků v souvislosti s krizí COVID-19. Tady máme pozměňovací návrhy 3, 6 a 10, které byly zamítnuty. Návrh 14 zamítnuto, 12 přijato, 15 eh, zamítnuto, 16 zamítnuto, odstavec 4 původního textu přijato, pozměňovací návrh 4 a 7 zamítnuto, Odstavec 14 původního textu přijato, odstavec, eh, návrh 13 zamítnuto, návrh 8 přijato a tím původní text odstavce 19 v obou částech odpadá. Odstavec 20 původního textu přijato, odstavec 23, pozměňovací návrh 1, eh, část 1 přijato, část 2 zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 přijato, potom identické návrhy 2, 5 a 9 eh, byly přijaty. Eh, recital O původního textu přijato, B původního textu eh, přijato. Tak tolik výsledky hlasování v druhém kole hlasování a dostáváme se ke třetímu kolu hlasování které eh, trvá od teď do 19 hodin. Bude to stejný hlasovací postup jako při předchozích eh, kolech. Takže tímto se otevírá třetí kolo hlasování. Můžete hlasovat do 7 hodin, do 19 hodin a výsledky budou eh, oznámeny tady ve 21.30. Přerušuji zasedání.